So, liebe Kollegen. Ja, ich Milí kolegové, So, jetzt sind... Tak eh, teď už tady všichni jsou. Chtěl bych vás srdečně přivítat. Eh, také ty, kteří přišli Až nyní jsem rád, že je zde hodně posluchačů. Dnes se budeme zabývat dozorem nad přepravou odpadů. To je to, co máme dnes na pořadu jednání a máme zde také hosty. Je to velmi zajímavá debata, která nás očekává a také prezentace. Chtěl bych tedy srdečně přivítat pana Margose z komise Eh, také ze sítě Impel. Zde máme paní Cudzika a paní Jackie McLeod, ředitelku Evropské agentury pro životní prostředí. Máme zde skutečně vysoce postavené zástupce předsednictvu a nechci zdržovat eh, a dám slovo hned zástupci komise, abychom si poté vyslechli, vyslechli prezentaci a mohli debatovat se všemi kolegy a kolegyněmi. Vítám socialistickou frakci, která je skutečně silně zastoupena. Mohli bychom z toho udělat dokonce zasedání SD je zde hodně socialistů a eh, celosvětově jich může být i více. Takže prosíme zástupce komise, aby se ujal slova. Děkuji. Já se jmenuji eh, Julian Borges a jsem eh, ředitelem jednotky pro nakládání s odpadem a nejprve bych vám rád poděkoval za tuto příležitost představit vám naši zprávu o implementaci nařízení o přepravě odpadů. Ve své prezentaci eh, nejprve vysvětlím eh, metodologii, kterou jsme se řídili, za druhé objasním, jak, jaký je rozsah působnosti naší zprávy a zvýrazním eh, její hlavní zjištění. Takže nejprve metodologie. Toto je třetí zpráva komise o provádění nařízení o přepravě odpadů a byla vypracována v souladu s článkem 51 tohoto nařízení a pokrývá roky 2007, 2008 a 2009. Zpráva se zakládá na dvou různých zprávách, které členské státy musí každoročně zasílat. První z nich je pouze kopie zprávy pro sekretariát Bazilejské úmluvy a obsahuje kvantitativní data o přeshraničním pohybu nebezpečného odpadu. Druhou zprávou Druhá zpráva poskytuje dodatečné informace komisi a je komisi zasílána v podobě zodpovězeného dotazníku. Tyto příspěvky ze členských států jsou elektronicky předány Eurostatu a Eurostat skompiluje všechna čísla a tabulky, která potom můžete najít v pracovním dokumentu společně se samotnou zprávou. A DG Environment potom vypracuje hlavní text zprávy. Podle eh, našeho názoru jsou, je většina statistických dat v naší zprávě eh, spolehlivá, ale eh, máme, obáváme se, že jsou tu určité mezery a nekonzistentnosti a to z hlediska celé řady faktorů. Prvním z nich je je to, že některé členské státy nepodávají ty zprávy, já je nebudu jmenovat, které je, je zaslali pozdě, jsou uvedeny v samotném textu zprávy. Nicméně je zjevné, že jestliže členský stát nepodá hlášení, nezašle zprávu, tak komise potom nemůže předložit úplný obraz situace. Nicméně v některých případech Eurostat e, přišel s určitými odhady, vypracoval odhady, aby tyto mezery zaplnil. Za druhé, jsou tu určité nesrovnalosti v zaslaných datech ze strany členských států. Například logicky celková čísla pro eh, dovoz a vývoz eh, odpadu by měly být stejné. Ten, ten součet by měl být stejný, ale není tomu tak. Podle dat zaslaných členskými státy vývoz, export eh, odpadů mimo členský stát je vyšší než dovoz do toho druhého členského státu. Teď, když se dostanu k rozsahu působnosti, zpráva komise předkládá data ohledně e, tvorby, e, nakládání a přeshraničního pohybu nebezpečného odpadu v rámci Evropské unie. Nezabývá se nicméně pohybem e, bezpečného odpadu protože k tomu e, nejsou data obsažena v té notifikační proceduře. V rámci evropské legislativy neexistuje povinnost hlásit takový pohyb, ale my si uvědomujeme, že je důležité mít určité nástroje k monitorování a hodnocení eh, veškerých eh, přeprav odpadu, včetně přepravy bezpečného odpadu. A v tomto ohledu vítáme nedávnou zprávu eh, Evropské agentury pro životní prostředí ohledně přepravy odpadu přes vnější i vnitřní hranice EU. Ta zpráva je velice užitečná, protože podává všeobecnou analýzu toku, obchodních toků bezpečného odpadu, a to zejména obsahuje data o vývozu kovu, papíru a e, uměl, umělých hmot do třetích zemí. Pokud jde o zjištění zprávy, jsou tu čtyři aspekty, které bych rád zdůraznil. Za prvé je to zvýšení, zvýšení produkce nebezpečného odpadu. Mezi roky 2000 a 2008 se produkce nebezpečného odpadu v EU zvýšila o 46 V roce 2009 došlo k mírnému poklesu ale ten patrně zapříčinila ekonomická krize. ten, to, to, to zvýšení objemu nebezpečného odpadu jasně ukazuje, že je důležité zintenzivnit naše úsilí v této oblasti, v oblasti prevence odpadu. Za druhé, Nakládání eh, s odpadem v rámci dané země zůstává pravidel. Značná část eh, nebezpečného odpadu eh, byla zpracována v zemi, kde byl odpad vyprodukován. Nicméně jsou tu určité země, jako je Lucembursko, Slovinsko, Irsko, Nizozemí, Belgie a Dánsko, které má vysokou míru vývozu nebezpečného odpadu, vyšší než 4%. Nicméně je zajímavé, že některé z těchto zemí, například Nizozemí a Belgie, zároveň e, dovážejí značná množství nebezpečného odpadu. Třetím zjištěním je to, že většina nebezpečného odpadu Eh, se se stále nachází v zemi původu, nicméně přes hraniční pohyb se zvyšuje. Od roku 2001 se jeho objem zdvojnásobil. To není nutně špatné z hlediska životního prostředí. Existuje tu určitá konzistentnost s principem blízkosti, ale faktem je, že v některých členských státech existují sofistikovaná zařízení, pro eh, zpracování nebezpečného odpadu, zatímco v jiných členských státech eh, nemají to štěstí a musí vyvážet odpad do nejbližšího vodného zařízení v sousedním členském státě. Čtvrtým zjištěním, které je ještě zajímavější, je to, že zpráva naznačuje, že Evropská unie už dos, dosáhla eh, úspornosti, efektivnosti v nakládání s nebezpečným odpadem. Nemusíme se spoléhat na eh, dostupnou kapacitu v zemích mimo Evropskou unii. Přes 90 veškerého přeshraničního pohybu nebezpečného odpadu se odehrává mezi jednotlivými členskými státy. Takže pouze e, malý zlomek je vyvážen mimo EU. Evropská unie se stává dokonce dovozcem nebezpečného odpadu. Od roku 2001 se, se dovoz z až z desetinásobil ve vztahu k vývozu. Je zajímavé, že obchodní toky nebezpečného odpadu vlastně plynou opačným směrem. Evropská unie je čistým vývozcem ne nebezpečného odpadu, respektive bezpečného odpadu a zároveň čistým dovozcem nebezpečného odpadu. Nyní se dostávám k právním aspektům, to je poslední oblast, kterou bych chtěl změnit ve své prezentaci. V této oblasti se nachází velký otazník. Naše legislativa zakazuje přepravy určitého druhu nebezpečného odpadu do rozvojových zemí, zejména do zemí mimo EU a EFTA. Takovýto vývoz nebezpečného odpadu k uložení je zakázán. A když se podíváme na oficiální čísla, eh, snadno dojdeme k závěru, že dochází k nelegální přepravě a že ta není nijak nevýznamná, že je naopak velice významná asi 400 případů nelegální přepravy eh, byly ohlášeny od roku 2011. To je malé číslo, nicméně my víme, že jde o závažný problém. Eh, Impel provádí inspekce, které zjišťují, že opravdu dochází k značnému objemu nelegální přepravy odpadů v Evropské unii. V tomto ohledu se nyní snažíme posílit inspekce dodávek odpadu v rámci Evropské unie, to se zmiňuje v naší zprávě. Dostupnými možnostmi Dostupné možnosti byly zhodnoceny a očekáváme příští rok legislativní návrh, který by pomys posílil požadavky na inspekce dodávek odpadu. Kromě toho přijímáme opatření k tomu, abychom e, zamezili toku nebezpečného odpadu, který e, souvisí zejména s e, vysloužilými vozidly a elektronickým odpadem. Nová směrnice požaduje důkazní břemeno o, na na vlastníka odpadu, čili bude to ten eh, exportér, vývozce elektronického vybavení, ten bude muset poskytnout důkaz, že vybavení není ve skutečnosti elektronickým odpadem. A pokud jde o eh, vysloužilá vozidla, o směrnici, tak pokyny k jejich přepravě jsou právě vyvíjeny společně s členskými státy, s experty z členských států a tyto pokyny už platí vlastně od 1. září 2011. To je ode mě vše. Děkuji moc krát za pozornost a doufám, že zjištění naší zprávy pro vás budou užitečná. pokud jde o práci na e, přepravě odpadu. A já budu velice rád, pokud budete pokládat otázky a já je budu moci zodpovědět. A také si velice rád vyslechnu jakékoliv vaše návrhy, jak vylepšit náš e, mechanismus podávání zpráv. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci. Nyní dám slovo Jackie McLeod, ředitelce EEA, která nám přednese výsledky zprávy EEA. Děkuji, pane předsedo, jsem velice ráda, že tu mohu být. Když jste sem přišli, možná jste našli na stole naši zprávu o pohybu nebezpečného odpadu přes vnější i vnitřní hranice EU. Navazuje to na to, co diskutuje komise. Vypracovali jsme jakousi analýzu delšího časového období a ten trend je jasný. Pohyb se zvyšuje, pohyb narůstá, jak mimo EU, tak uvnitř EU a některá čísla jsou zajímavá. Když si představíte těch 11 let mezi 1999 a 2011, tak vidíme, že například export odpadního železa, mědi, oceli nebo niklu se zdvojnásobil a od, objem odpadních vzácných kovů se ze tří strojnásobil a odpadní umělé hmoty se zpětinásobily. To jsou důležitá čísla, když si, když si představíme stěžejní iniciativu úspornost zdrojů. Většinou e, je to vlivem některých členských států a otázka tedy zní, proč, e, proč je odpadu stále více a kam míří. Jeden z důvodů pohybu odpadu přes hranice je samozřejmě přeprava do recyklačních zařízení nebo do zpracovacích zařízení někde, kde jsou vhodnější nebo méně nákladné. To je v podstatě správné. Menší náklady na životní prostředí a zároveň i menší finanční náklady. Přeprava odpadů také může fungovat jako vstup do výroby, což je dobrý signál, pokud tomu tak opravdu je, protože potom se nemusí využívat panenské zdroje. Čili to je v podstatě vzor pro uh, úspornost zdrojů. Ale samozřejmě jsou tu rizika. Jsou tu dopravní rizika, dopad na životní prostředí, ale největším rizikem je potom uh, cílová země. A my se musíme ptát, ptáme se uh, v této zprávě, může příjemce odpadu zpracovat odpad bezpečně? A to samozřejmě vzbuzuje naše obavy. Zejména pokud výrobky skončí v zemi, kde zjevně nejsou žádná vhodná zařízení. K tomu se ještě vrátím. Proč tedy v, v době, kterou se zpráva zabývá, došlo k nárůstu odpadu? Od zavedení jednotného trhu v roce 1993 byl přeshraniční pohyb veškerého zboží, včetně odpadu, velmi usnadněn. A potom přišla politika obnovitelných zdrojů. Takže jsou dobré důvody, proč narůstá objem přepravovaného odpadu ale zároveň tu máme celou řadu harmonizovaných a přísných pravidel pro nakládání s odpadem. A ty si žádají nové přístupy. My jsme značné množství odpadu odklonili ze skládek do recyklačních zařízení. To je zásadní změna a někdy je k tomu zapotřebí přehodnotit celou infrastrukturu v tomto kontextu. A když nějaké zemi chybí eh, infrastruktura, tak vyváží odpad do země s, vyšší, s lepší infrastrukturou. Pak je tu celá řada neregulačních faktorů, samozřejmě ekonomický růst v některých zemích a poptávka po materiálech. Takže proto destinací eh, značné části našich umělých hmot je Asie. To je něco, co eh, můžeme sledovat. A také značná část odpadů končí ve spalovnách, kde produkují energii. Jaké jsou společné hnací faktory? Vidíme, že když se podíváte na přeshraniční pohyb v závislosti na kategoriích odpadu, tak jsou tu poměrně zřejmé vzorce. Jak už tu bylo řečeno, tak nebezpečný odpad v drtivé většině zůstává v EU anebo putuje do sousedních zemích takže to máte nebezpečný odpad. Ale existují tu určité nerovnováhy v kapacitě jednotlivých států k jeho nakládání. A to je ten hlavní důvod, proč nebezpečný odpad míří přes hranice. Jsou tu různ, různosti, rozdíly v nákladu na, rekis, na recyklaci. Zkrátka existují dobrá vysvětlení, jestliže zařízení je blízko a je levnější. Ale pokud jde o bezpečný odpad, tak značné množství míří mimo EU. Asie je příjemcem umělých hmot a pak jsou tu i další destinace. A to je takový náznak eh, toho, kde jsou nedostatky zdrojů. Tady vidíme, že tento zdroj bude, tento trend bude pokračovat. Že jsou tu i jiné cíle než recyklace. Cíle recyklace jsou vlastně stimulem na straně nabídky když vytvoříme trh, tak vytvoříme produkt na ten trh a tam funguje jako nabídka. Takže když podněcujeme recyklaci obnovitelných zdrojů, tak vlastně podporujeme produkci odpadu. Když se podíváme na hodnotu bezpečného odpadu, tak ta je neuvěřitelná. Pokud jde o železný a ocelový šrot, tak tady je, vidíte v té zprávě, že jde asi o 18 miliard eur v roce 2011. Obchod s odpadem může eh, vygenerovat značnou finanční eh, návratnost. A já bych chtěla pohovořit teď o elektronickém odpadu. Ten je běžně klasifikován jako nebezpečný odpad a tedy je nelegální, aby ho EU eh, e vyvážela do zemí mimo OECD. A podle evropských dat o elektronickém odpadu. E, jsou tu náznaky, že značná část e, tohoto odpadu se exportuje do západní Afriky nebo do Asie, ale pod nálepkou použitého zboží. A to je ta zásadní otázka. Jestliže něco se označí za použité zboží, a funguje jako použité zboží, tak e, časem se stane odpadem v té zemi, i kdyby bylo nějakou dobu používáno. Takže ten problém se neodstraní, ten problém se pouze oddálí. My na to upozorňujeme, vytvořili jsme takový film o tom, kde končí odpady 400 tisíce tun končí na ulici v Indii a lidé se zkrátka brodí rukama v obrovských množstvích nebezpečného odpadu. Elektronický odpad je pro nás tedy cený, e, nakládání s ním je drahé a musíme se zamyslet nad tím, jak můžeme vytvořit pobídky k tomu, abychom využili využili poptávky v rozvojových zemích. A můžeme se snažit omezovat nelegální dodávky a klademe si otázku, jestliže bude elektronický odpad sbírán v Evropě, tak sbírá eh, se poměrně dost, ale není příliš často recyklován, takže je jasné, že někam míří. Nelegální přeprava odpadu také narušuje trh pro ty společnosti nakladající s odpadem, které dodržují zákony. Takže nelegální odpad je zločin a je potřeba ho potírat. Musíme přemýšlet o tom, jak zintenzivnit a harmonizovat aktivity na jeho potírání. Když se podíváme na celoevropské analýzy eh, eh, těch organizací a jejich vazeb na ostatní nelegální aktivity, tak je potřeba najít způsob, jak eh, omezit a kontrolovat tyto nelegální exporty. A nakonec bych chtěla zmínit něco o informacích. Myslím si, že je tu velká potřeba šíření informací přes hranice. To je možné docílit za, za poměrně malé náklady. Vidíte to ve zprávě před sebou. Na jedné úrovni mají, pouze, mají členské státy povinnost podávat pouze souhrná data eh, na základě poměrně nepřesného kódovacího systému bazilejské úmluvy. Ale je zapotřebí eh, mnohem jemnějšího rozdělení. Nicméně Celá řada zemí eh, Evropské unie má k dispozici podrobnější data na základě Evropského seznamu odpadů ELV a bez eh, velkého úsilí mohou poskytovat tyto přesnější data. Takže myslím si, že základem je e, pravidelné podávání informací na základě těchto kódů podle ELV a to by rozšířilo naše porozumění nebezpečnému odpadu a mohli bychom sledovat, jestli je e, legislativa o transparentním pohybu dostatečně implementovaná. Takže myslíme si, že obchod s nebezpečným odpadem bude pokračovat je k němu zapotřebí eh, značně sofistikovaná technologie, která není všude dostupná a to z toho právě plyne ten export. Jestliže obchod bude narůstat, bude to mít pro Evropu další následky to, že nebude odpad sbírat tady, aby mohl být recyklován v naší vlastní ekonomice. Bude to znamenat, že bude recyklován a využíván někde jinde. Není to proto, že by se některé společnosti nesnažily, ale některé nebezpečné prvky zkrátka není možné extrahovat bez dostupnosti patřičné technologie. Jestliže implementujeme směrnice o odpadu lépe, tak zvýšíme nabídku recyklovatelných materiálů a to, ta odpovídá sice rostoucí poptávce mimo Evropu, ale musíme myslet i na naši poptávku uvnitř Evropy. Je tedy třeba zamyslet nad tím, jak integrace různých politik opravdu pomůže. Ano, e, obchodní modely, nové technologie, je toto všechno třeba vyvinout. Ale ruku v ruce s tím musí jít ta komplexní interakce mezi směrnicí o odpadech a následky, e, pokud jde o úspornost zdrojů, sběr a recyklaci. To je z mé strany vše a já vám moc krát děkuji za slovo. Děkuji Jackie a nyní předávám slovo předsedkyni Impelu paní Točínské, předsedkyni sítě Impel. A prosím o vaši prezentaci. Děkuji vám a i já osobně bych chtěla poděkovat za pozvání jsme velmi rádi, že se s vámi můžeme podělit o zjištění eh, práce Impelu. Impel je evropská síť pro eh, implementaci a provádění eh, evropské ekologické legislativy. Jsme sítí environmentálních organizací. Máme toho času 46 členů z 34 zemí. My tedy jsme sítí ekologických organizací, které dobrovolně spolupracují, protože se domníváme, že to přináší sebou eh, přidanou hodnotu eh, při řešení, při řešení eh, ekologických problémů, které mají na starosti environmentální organizace. My existujeme již od roku 1992, takže jsme oslavili 20. leté výročí a mm, témata dnešní agendy jsou součástí našeho pracovního programu již čtyři roky a myslím, že to zůstane i prioritou až do roku 2015. Jmenuji se Sofie eh, Tučinská, jsem předsedou této organizace, eh, pocházím ze Švédska a mm, eh, mám radost, že se mnou přijeli ještě dva odborníci, Magda Gosk ze švédského vrchního inspektorátu to je vlastně také zástupkyně řídícího výboru naší sítě a dále představit majitel um, eh, projektu um, eh, vynucování ekologické eh, legislativy. Otázkou je, zdali přeprava nebezpečí, nebezpečného zboží probíhá v souladu s legislativou. Klíčovým bodem a snad ani není to, zdali přepravujeme toho příliš tím či oním směrem, ale klíčové je být k dispozici a dohlížet na to, aby eh, ten transport nebezpečného odpadu probíhal korektně. Eh, eh, ráda bych pak také vyzvala projektového manažera, který je s námi, aby vám podal informace o tom vzorovém projektu. Ale napřed několik informací obecně. Přeprava odpadu jako takového a přeshraniční přeprava. Tady jsme zrealizovali celou řadu projektů od roku od začátku roku 2000 jaký je e, toho obsah. E, scházíme se, e, domlouváme se na inspekcích a inspekčních systémech a jejich termínech a pak zhromažďujeme data. V roce 2012 jsme provedli více než 8 tisíc inspekcí eh, v rámci onoho akčního programu eh, eh, přepravy uvnitř EU i transport přes hranice EU spadá do naší působnosti. Co můžeme z toho zdůraznit? My víme, na základě našich inspekcí, že porušování eh, platných pravidel dosahuje stejné úrovně jako eh, v srovnatelném období eh, loňského roku. To znamená, ta míra porušení činí 20 to znamená, ve 20% případů naše inspekce zjišťuje porušení pravidel u přepravy odpadu. Lze to samozřejmě eh, rozdělit do dvou skupin, tato porušení. Jedna skupina se týká spíše interního provozu v EU, to znamená například dopravní dokumentace eh, není zcela odpovídající, není úplná neobsahuje všechny údaje. A pokud jde o přepravu vně EU nebo směrem ven z EU, tady je klíčová starost eh, transport do nečlenských eh, zemí OECD, zejména odpadu, který je zakázán eh, nebo jehož přepravování je zakázáno například elektrický, elektronický odpad a e, stará e, vozidla, e, ke konci své životnosti. Někdy je to označeno jako um, zboží nebo výrobky pro opětovné použití, ale to jsou ty hlavní tendence. Z těchto transportů 41 bylo zastaveno, tedy nepokračovalo, pozastavili jsme to a bylo několik případů repatriace těchto um, produktů Tady vám asi naše kolegyně ještě poskytne bližší informace. Jaké závěry lze vyvodit z těchto našich zjištění? A oč se snažíme? Za prvé se domníváme, že pouhý fakt, že spolupracujeme, tedy naši členové mezi sebou, tak eh, tím pádem i pod povzbuzujeme provádění inspekcí samozřejmě i vně naší sítě orgány nebo úřady provádějí e, inspekce a my k tomu tedy přispíváme a to zůstává naší prioritou i nadále. Dalším e, hlavním e, znakem naší činnosti, co zde ještě nezaznělo, je nutnost spolupracovat s ostatními příslušnými úřady, jako například eh, prokuraturou, policií a přístavními eh, institucemi. Bez eh, dobré a těsné spolupráce se ten řetězec kontrol a inspekcí naruší nebo doslova protrhne. Takže potřebujeme tuto spolupráci. Další prvek který, myslím, je součástí eh, zlepšování efektivnosti, je postup eh, směrem z dola nahoru. To znamená eh, nejenom sledovat transport na silnicích nebo vodních cestách, ale ze samotného místa, odkud se vydává na cestu, například skládky nebo sběrné dvory a tak dále. A mm, další bod je snaha Eh, posilování eh, spolupráce s členskými zeměmi a také eh, environmentálními úřady, které mají na starosti také problematiku odpadního hospodářství i vně EU, například v Africe, západní Africe dále spolupracujeme i s jihovýchodními azijskými sítěmi obdobného typu. To je je nezbytné pro úspěšnost naší práce takováto eh, spolupráce. Naše společné aktivity narůstají. Samozřejmě také nedostatečné zdroje nás poněkud omezují v oblastech, kde bychom se mohli ještě rozšířit. Zprávy o e, naší činnosti jsou e, k dispozici na našich webových stránkách www.impel.eu. Tam je uvedena řada příkladů. A pokud pan předseda dovolí, já bych nyní e, vyzvala našeho projektového manažera, aby vám představil ještě podrobnosti našího, našeho probíhajícího inspekčního řízení. Děkuji. Katie Oli, prosím, máte slovo. Jak Sofie již zmínila, tento projekt nám poskytne vhled do probíhajících aktivit. Máme devět eh, inspekčních dní, to se koná každé tři měsíce v roku. Eh, data za rok 2012 teprve přicházejí. Máme již výsledky z 23 eh, zemí a týká se to asi 8 tisíců eh, inspekcí eh, eh, doprav a několik tisíc inspekcí odpadu. A míra porušení činí asi 21% doprav a u podniků je ta míra porušení 28%. 1127 inspekcí bylo na základě informací 1500 na základě výběru a 4 e, to byly namátkové kontroly. E, hlavní proudy od hlavní typy eh, odpadu, to jsou elektronický obchod, vozidla, eh, papír a také pneumatiky. Eh, cílové země 39% to byla mm, mm, doprava do nečlenských zemí OECD, Čína, nejčastější destinace Eh, následné akce v důsledku těchto inspekcí byly 91 repatriací, to znamená odpad, odpad byl vrácen do země expedice, 81 sankcí, 56 varování a několik mm, eh, případů, které eh, budou předmětem soudního řízení. Ve většině inspekcí Eh, spolupracujeme také s policií a také se celními orgány a další příslušné mm, eh, instituce z členských eh, zemí se na tom také podílelo v případě 3000 500 inspekcí. Takže aktuální data za letošní rok ještě nemáme, ale inspekce na základě informací vedou k vysokým míram objasněnosti a namátkové kontroly ale stále ještě jsou velmi důležité z hlediska eh, průběžného odhalování nedodržování pravidel. Děkuji. Děkuji vám. Tím jsme ukončili část prezentací. Také se jasně ukázalo, že i suroviny se vyvážejí mimo hranice EU, to znamená, že se to týká také strategie se pracování surovin v EU. Myslím si, že máme velkou možnost před sebou toto zastavit a také tím získat nové možnosti zaměstnanosti. Leco se by zde bylo možné, kdybychom realizovali legislativu v oblasti odpadů, tak bychom mohli v Evropské unii získat na 400 tisíc nových pracovních příležitostí. To znamená, že nejenom hlediska Eh, ekologická jsou eh, významná v tomto smyslu, ale i jiná. Například je to perspektiva surovin, čili průmysl, otázka průmyslové politiky, ale také ekologické eh, politiky a také politiky zaměstnanosti. Hlásí se však o slovo poslanci nejdříve Vittorio Prodi a potom Kathleen a Linda McEvans. A vítám také první eh, eh, zástupkyni CDU Krista Klás. Takže nejdříve Vittorio. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, paní McLeod i ostatním expertům, kteří připravili tuto zprávu. Chci vyjít z té poznámky, kterou udělal pan předseda. Konečně komise mm, vyjádřila určitou průmyslovou politiku. A včera večer pan předseda Barozo hovořil ve velké platformě průmyslu v Evropě a hovořil právě o výrobě. Je nutné se snažit postupovat celoevropsky konzistentně. Máte pravdu v tom, že máme zdroje a také proto musíme se přiměřeně chovat. To znamená, že tento odpad musíme pokládat za zdroj eh, z surovin. Nesmíme o tom pouze hovořit. Bylo řečeno, že Vznik nebezpečného odpadu narostl o 28 od roku 2009. A dovoz nebezpečného odpadu z třetích zemí narostl o 197 To, co zde bylo prezentováno, znamená nárůst o 27 Velmi často však tyto odpady jsou ukládány ve skládkách což znamená, že také ilegální likvidace elektroodpadu je to, co vidíme v přístavu Hamburg. Tam spolkový úřad pro ochranu životního prostředí zjistil, že 90 3 eh, tisíce tun bylo odvezeno do afrických zemí a jednalo se o elektroodpad. Agentura pro životní prostředí eh, říká, že je nedostatek informací o přeshraničních eh, přepravách odpadu. Proto také bylo řečeno, že nemůže posoudit, proč výroba a také export tak narůstají. Předpokládá se prostě, že je to pravděpodobně výraz nedostatečných kapacit a toho, že náklady na zpracování jsou velmi eh, jiné. To znamená, že cena je pravděpodobně hnací silou. Vývoz bezpečného odpadu, jako plasty, papír, kovy, eh, míří do Asie. Celková hodnota těchto vývozů je však eh, obrovská. V roce 2011 Evropská unie asi 18 milionů tun kovů a oceli exportovalo. To je eh, hodnota 7 miliard 12 milionů eh, tun papíru, to představuje 6 miliard a také 4 miliony tun plastů což má hodnotu miliardy euro. A ještě bych chtěl dodat, že dnes se v parlamentu prověřuje také to, že demontáž a likvidace lodí je téma, kde by bylo rovněž možné aplikovat bazilejský protokol. Lotě by měly být likvidovány i jinde. Co to tedy konkrétně znamená? Tak, jak předseda již řekl, mrháme zdroji. Zdroji, které by bylo možné využít v Evropě a to e, v souladu s ochranou životního prostředí. E, závěry těchto zpráv jsou velmi závažné. Před 30 lety jsme přijeli e, určité zásady a ekologické normy však ještě stále nejsou dostatečně aplikovány i na odpad. Ceny jsou velmi nízké, také příslušné normy jsou velmi mírné a ilegální přeprava neustále roste. Týká se to také elektro odpadu. Europol a další orgány již sdělili, že tyto přepravy jsou eh, organizovány organizovaným zločinem. A to také vidíme v jednotlivých zprávách. Jedná se tedy o takové aktivity, které umožní také praní špinavých peněz tedy peněz z ilegální činnosti. Dále pak v Evropské unii máme materiálový e, líkyč a to proto, že papír, plasty, e, kov, eh, ocel, eh, jsou eh, a nikl jsou vyváženy do azijských zemí. Je to skutečně velké mrhání zdroji a energiemi. Vždyť nemáme dostatečnou kapacitu vše společně zpracovat, ale údaje o exportech nejsou dostatečné Eh, aby bylo možné z toho vycházet eh, ve smyslu eh, politiky, která by byla zaměřena jinak. Měli bychom však také vytvořit určité místo, určité středisko, kde by údaje bylo možné schromažďovat centrálně, tedy údaje o přeshraničním přepravě odpadů, abychom zjistili jak aktéry, tak i proudy odpadů. Je to trh, který se neustále zvětšuje a přitom je zde velká eh, svoboda zde by eh, bylo nezbytné, aby členské státy splňovaly určité závazky. Byla by to první etapa pro vytvoření společných eh, pravidel pro kontroly a inspekce. Z TVS právě na straně 14 je také uváděno, uváděna mapa a je zde vidět, že v Německu je velká kapacita na zpracování odpadů. My víme, že legální export eh, odpadů je velký problém. Bývalí policejní důstojníci spolupracují s agenturou EEA na potírání nelegálního eh, vývozu odpadu. Moje otázka zní, Zdá se, že celá řada lidí eh, se zapojuje do recyklace. U nás ve Spojeném království je problém s tím, abychom zajistili, že odpad končí u těch správných lidí, kteří zajistí správnou recyklaci. Je to problém. Pomohlo by, kdyby byla povinnost zveřejňovat, kam eh, recykl- materiál určený k recyklaci jde protože jinak si každý umyje ruce a lidi to budou prodávat dál a dál a dál. Včera jsme v podobném duchu diskutovali o lodích, o demontáži lodí. A tohle je úplně stejný problém. Vlastník lodi to prodá někomu dalšímu tu loď, někomu dalšímu, někomu dalšímu a všichni mají čisté ruce. A veřejnost, veřejnost si dělá starosti Kdyby si dali tu práci, aby recyklovali správně, tak by to posílilo veřejnou důvěru. Když vidíte děti na plážích, jak rozebírají počítače v Bangladeši, tak nemají pocit, že se jim vyplatí odnést svůj odpad do sběru. Jde o politickou vůli ve členských státech, aby donutili jak orgány veřejné zprávy, tak i firmy, aby jasně ukázali a zveřejňovali, kam posílají odpadky. Děkuji, Linde McEwen, nyní Krista Kreis. Ano, děkuji. Je to velmi najímavé, eh, napínavé téma. Je škoda, že tady není více posluchačů, ale čtvrtek odpoledne je bohužel trošku nevhodným termínem. Já jsem si položila otázku, zda kontroly jsou eh, dostačující, ale porozuměla jsem tomu tak, že eh, je možné učinit více, kdyby bylo více zdrojů. Kontrola, ale kontrola proč a čeho? Definice odpadu je možné vykládat různým způsobem. Do obchodu patří vždy dva, jeden dodavatel a jeden příjemce. To znamená, že když jsou si dva za jedno, že to není odpad, nýbrž zboží, eh, tak kde ta kontrola potom začne? Eh, a kdo také tedy provede danou definici. Já jsem proti tomu, abychom přepravovali odpad kamkoliv, ani v EU, tedy v rámci EU je to upraveno zcela jasně a ty triky by neměly se dotýkat odpadů, které chceme vyvážet kamkoliv jinam. Ale prosím, je zde otázka toho, jak definovat odpad. Papír eh, to je věc, která je velmi trpělivá, takže je nutné provádět kontroly eh, lokálně. A pak si položím také otázku, kde naleznete eh, podporu. Máte podporu orgánů třeba v přístavech, ve všech přístavech a na úrovni příjemců. I o ním se musí zapojit, i jim je nutné říci, že není eh, legální a že odebírají tento odpad. Děkuji a na závěr naše expertka pro elektroodpad a jiné zážitosti eh, Katrin Verbremt. Ik weet niet of ik dat zo fijn vind om de ex-expert eh, te zijn of één van de experten. Want... Děkuji. Je hezké patřit mezi odborníky ale já asi nejsem eh, povolaná odbornice, ale vášnivě se o toto téma zajímám. A člověku není eh, veselo, když eh, si čte tuto zprávu a vidí ta čísla. Je to zvláštní v hospodářství, kde všechny tyto materiály potřebujeme, zejména pokud je o elektrický a elektronický odpad. Ty materiály přece potřebuje naše hospodářství a přesto jsme eh, se vydali na tu nesprávnou cestu ilegálního vývozu a nezbaví, nezbavujeme se jí. Ehm, ta směrnice byla již přeskoumávána, snažili jsme se se prosadit i proti radě, která se a snažili jsme se mm, tu věc ještě zpřísnit. Otázkou je, e, zdali se domníváte, že nové směrnice by e, zlepšily ten celkový legislativní rámec, anebo je zapotřebí toho udělat ještě více, například e, přijmout konkrétní iniciativy. Když se podíváme na číselné údaje, tak je to alarmující. Trh takovéto odpady potřebuje a pokud je o nebezpečný odpad, je zapotřebí přijmout obdobně přísná opatření. A za druhé, Často si říkám, že je zvláštní, že v Belgii a e, Nizozemsku, já sama pocházím z Antwerp, kde máme velký přístav a ve volném čase působím i ve správní radě Antwerpského přístavu. Tam e, jsme zpracovali směrnice e, s cílem omezit vývoz elektronického odpadu. Takže sledují eh, toto dění a pane předsedo, ve vaší vlastní zemi by se také našly různé příklady. Ostatně dochází i k dovozu odpadů a to také nelze podceňovat. Otázkou je, eh, eh, které materiály tady dominují. Jsou to také většinou elektronické odpady anebo něco jiného. A je zde legislativa v tomto ohledu v Evropě dostatečně přísná? Otázka. Děkuji. Kdo by chtěl odpovědět jako první, řekněme napřed komise? Tak za prvé, pan Prody učinil několik komentářů a nadnesl celou řadu eh, různých eh, témat a Rád bych eh, z toho zdůraznil následující skutečnost. My jsme samozřejmě zneklidněni vývozem mm, hodnotného materiálu, hodnotného odpadu do třetích zemí to je eh, jednoznačně namířeno proti eh, naší agendě eh, vzácných zdrojů a také proti naší politice upravující suroviny. Je to nepříznivé pro hospodářství, může to být nepříznivé pro životní prostředí. A řekl bych, že zde vystupují do popředí dva klíčové aspekty. První že vývoz eh, vzácného odpadu či hodnotného odpadu je pouze jednou částí eh, problému. Ještě zneklidňující, ještě více zneklidňující je to, že systémy řízení odpadního hospodářství v Evropě nejsou optimální. Je zde co dohánět a co e, zlepšovat na odpadním hospodářství v Evropě. E, já nevím, jestli jste měli možnost nahlédnout e, do posledních statistik o hledně odpadního řízení ve městech. Eurostat to vydal, myslím, v březnu letošního roku a je to velmi zajímavá statistika, protože ukazuje, že u komunálního odpadu zůstávají skládky hlavní obcí likvidace odpadů v EU. Přibližně 50 veškerého komunálního eh, odpadu z měst eh, končí na skládkách. A to znamená, že v rámci stávajícího systému místo využití toho odpadu, co by e, zdrojů e, nebo surovin, to prostě ukládáme na skládky. Pak jsme my e, v srpnu zveřejnili scoreboard o Eh, členských státech a o tom, jak si vedou v rámci eh, řízení komunálního odpadu z měst a je zajímavé, že více než deset členských států mají skládky Eh, na odpad eh, ve vyšší míře než 75 eh, To znamená, veškerý komunální odpad nebo většina je ukládána na skládku. A to je něco, co neprospívá ani naší strategii efektivnosti využívání zdrojů. Dále nebezpečný odpad. Řekl bych, že Přeprava nebezpečného odpadu v rámci Evropské unie není tím hlavním problémem. I zpráva komise, i zpráva agentury pro životního prostředí ukazuje, ukazují, že ten transport nebezpečného odpadu, který eh, probíhá v EU, si vyžaduje nákladné eh, facility, které nejsou k dispozici ve všech členských státech. A abychom dosáhli optimálního eh, řízení um, a nakládání s nebezpečným odpadem je zapotřebí přeshraničních uh, transportů nebo přeprav tohoto nebezpečného odpadu. Ale pro mě zde vyvstává ještě jeden aspekt, který je vlastně tím hlavním problémem, a sice ilegální dumping nebo ukládání nebezpečného zboží v členských státech, nebezpečného odpadu, pardon, v členských státech. Víme, že k tomu dochází. Existují členské státy, kde jsou toky nebezpečného odpadu monitorovány řádně ale my zaznamenáváme každodenně stížnosti, petice, které signalizují, že nebezpečný odpad eh, je stále ještě ilegálně likvidován eh, a někde zneškodňován v členských, členských státech nebo ukládán eh, ilegálním způsobem. Dále otázka paní McEvan. jedním ze zásadních požadavků ke zlepšení odpadního řízení, pardon, řízení odpadu v EU je tříděný sběr. Více větší míra tříděného sběru, to je nejlepší obce z hlediska ochrany životního prostředí a je to i dobrý základ pro systém recyklace. A to je jasně stanoveno i ve směrnici o odpadech. Otázka eh, paní Klas. Tady myslím, že panuje obecný eh, konsenzus, že elektronický odpad a eh, použitá vozidla jsou hlavním problémem. Jsou to ty dva největší problémy Paní van Brent se zeptala, jestli eh, to přepracování směrnice bude stačit. My doufáme, že to bude stačit. Určitě to bude krok správným směrem. Zejména obrácení toho důkazního břemene, to, myslím, bude potenciálně užitečný nástroj. A samozřejmě to bude eh, záviset na způsobu, jak ta, přes, eh, jak ta upravená směrnice bude pak prováděna členskými státy. My hodláme ještě vydat eh, prováděcí pokyny k eh, provádění a také výkladu nové směrnice a určitě tam tyto problémy budeme řešit a budeme eh, sledovat eh, postupy a pokrok členských států. A pak situace ELV je také, eh, tedy elektronického odpadu je some kind of a black hole, the number of... Pokud je o evropský seznam odpadu, tak eh, je to eh, něco, co zveřejňuje Eurostat, je to seznam eh, starých vozidel, ten počet je velmi vysoký. Export těchto eh, použitých vozidel je tež eh, velmi eh, signifikantní. A jak jsem již uvedl, my jsme vydali pokyny k provádění inspekcí při vývozu použitých vozidel. Je to dobrovolný nástroj, ale jak jsme oznámili, v rámci eh, v rámci eh, programu komise to také bylo zveřejněno. Eh, stává se to součástí legislativy a budeme provádět takzvaný fitness check starých vozidel, kde budeme se snažit vyřešit tuto obrovskou mezeru v provádění. Děkuji. Děkuji moc krát, prosím. For... Uh, Děkuji moc krát za otázky. Já bych je zodpověděla z hlediska Impel. Otázky, které tu dnes zazněly, se týkaly jak politiky, tak současného provádění současné legislativy a současné politiky tedy toho, jak si stojíme právě teď. Já bych soustředila své komentáře a reakce na tu část, která se týká implementace, na tu druhou část tedy. Protože ta je klíčovou náplní činnosti Impel to, co tu zaznělo, tedy že máme eh, legislativu k ochraně životního prostředí, ano, to je pravda. A samozřejmě i naše úřady pro životní prostředí je berou velice vážně a eh, reagují správně, provádějí nutná opatření a hledají cesty, jak zlepšovat situaci. Další, co vidíme, je, jsou ekonomické aktivity které nejsou nelegální a pohání je faktory, které jsou mnohem složitější a jsou hůře podchytitelné z perspektivy Úřadu pro životní prostředí. Jak jsme zjistili z přímých inspekcí, musíme pracovat mnohem důkladněji a v těsnější spolupráci s dalšími kompetentními regulačními orgány a možná také posílit, posílit práci na úkolech společně s těmito úřady, protože u nichž přeprava odpadů není hlavní aktivitou, hlavní pracovní náplní. Co se domníváme, že můžeme udělat, abychom zlepšili situaci? To, že navážeme užší kontakty a vybudujeme společné kapacity s eh, úřady pro životní prostředí v zemích, které přijímají odpad a to i takový odpad, který je přepravován nelegálně. My máme globální systém, máme bazilejskou umluvu, která dává patřičný rámec a dává i jim nástroj k tomu, aby byli našimi partnery a bychom společně zajistili korektnost těch dodávek. Myslím si, že tedy můžeme najít partnery tímto způsobem i v západní Africe, jihovýchodní Asii a tak dále, kde jsou orgány místní poměrně slabé a můžou se od nás učit, můžou, můžeme pro ně být přínosem. Pokud navážeme sítě kontaktů, tak zlepšíme i jejich kapacitu, aby mohli na své straně řetězce implementovat patřičná opatření. A nakonec myslím si, že jsme dosáhli určitého pokroku a že jsme zlepšili práci Úřadu pro životní prostředí. Máme teď lepší nástroj v ruce, když to máme zrevidovanou směrnici, takže i dodávky, o kterých eh, máme podezření, že jde o odpad označený za použité zboží, tak i v těchto případech máme právo vyslat inspekci. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jenom eh, zareaguju na několik konkrétních bodů k té zprávě. Pokud jde o to, proč tolik odpadů míří do Německa, tak je to proto, že, má, že Německo má pokročilé technologie, mnoho zařízení, zkrátka obrovskou kapacitu. A proto mnoho lidí posílá věci eh, přes hranice do Německa. Je to naprosto jednoduché. Nicméně to zdůrazňuje ten fakt, že jsou velice rozdílné situace v různých členských zemích. Například, jak říkala Linda, když máte eh, na trhu cen, určitou hodnotu, tak eh, můžete si všimnout, že eh, existují, spočívá velká hodnota i v odpadu, který se pohybuje uvnitř EU. A to si často neuvědomujeme. Dokud budeme mít cenu e, energie, tak to bude znamenat, že odpad bude mířit do spaloven. A to je, to je to za cenu, která je srovnatelná s tím, co dostanete na trhu s odpady. Ale myslím si, že ten trend, e, který je obsažen v této zprávě, ukazuje, kam e, situace míří. Naprosto souhlasím, pokud jde o pobízení veřejnosti, protože těžko, těžko můžete požadovat o občanech, aby, po, po občanech, aby třídili odpad, když potom přijede popelářský vůz a vysype to všechno do jednoho koše. Takže i spalování odpadů má svá pozitiva a negativa. Je nová směrnice přínosem nebo ne? Pokud jde o e, bazilejskou umluvu, tak e, ta má určitý systém kódů. A tady byl ten problém s podáváním zpráv. Podle nové revize e, směrnice budou členské státy žádány podávat informace podle určitých kódů, ale ty kódy neodpovídají seznamu podle ELV, ale ty země, které používají ELV, Evropský seznam odpadů, tak ty mají lepší pozici. Když se podíváte na čísla, tak eh, je velice zajímavá ta nesrovnalost mezi tím, co reálně existuje a tím, co se píše do papíru. Samozřejmě spousta velká odpadů se skladuje ve sklepech, na půdách a tak dále. Nicméně, to, co já myslím, tak to je celá řada barevných televizí, které míří do západní Afriky. Vy víte, že nebudou dlouho fungovat jakožto použité zboží, ale víte, že skončí někde jako odpadek někde v nějaké špinavé části města. Takže pro nás je potřeba uvědomit si potenciál té hodnoty, ale stejně tak je potřeba, abychom zajistili správné používání kódu v těch zprávách. Já velice oceňuji inspekce na základě eh, podání eh, hlášení, ale eh, pokud chceme lepší diferenciaci, tak musíme mít také cílené inspekce, abychom mohli dosáhnout větší preciznosti a efektivnosti. Takže ano, já si myslím, že nová revize směrnice nám poskytne informace, které nám umožní být efektivnější. Tím se dostávám e, na postřeh paní Klas ohledně kontroly. Já si myslím, že tu neustále máme správný tok informací na správné úrovni, který nám značně pomáhá implementovat správným způsobem směrnici. Můžu jedině souhlasit s Vitoriem. Pokud je o praní špinavých peněz a ztrátu zdrojů, tak tady panuje celá řada otazníků. A co s tím můžeme udělat my, tak samozřejmě to kódování zdrojů a destinací bude první krok správným směrem. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji všem, kteří dnes se prezentovali, kteří s námi diskutovali a odpovídali na otázky v souvislosti s tímto tématem. Myslím, že zde bylo několik nových nápadů. Eh, vidíme, že nám vůbec není jedno, že cené suroviny se dostávají pryč z Evropy. Musíme zůstat aktivní v této záležitosti, takže děkuji ještě jednou všem, kteří se zúčastnili dnešní debaty. Tak eh, ještě tady provedeme změnu a budeme pokračovat eh, s dalším bodem 23. Krize financování v Globálním fondu pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii a její dopad na země EU, nejvíce postižené multirezistentní tuberkulózou, a to zejména Rumunském. Zde bych chtěl srdečně přivítat na naší debatu zástupce komise a také doktora Masuda Dara z VHO. Jste jsem velmi rád, že jste přišel mezi nás, abyste s námi projednal toto významné téma. Musíme vyjasnit některé technické otázky. so everything is fine. Everything is prepared. Takže všechno už je připraveno a můžeme začít s tímto panelem. Máte slovo a prosím o vaši prezentaci. Děkuji vám mnohokrát, pane Grote, vážené dámy a pánové, jménem regionální kanceláře VHO, doktora Bertoliniho a mých kolegů mám radost, že mohu před vámi prezentovat e, tuto e, prezentaci o e, situaci, pokud je o výskyt tuberkulózy v Evropě a konkrétně v Rumunsku. Úvodem stručný přehled o situaci ve světě a také v našem regionu. Když hovoříme o regionu, tak máme na mysli 53 členských států VTO, to je asi 100 milionů eh, obyvatel. A dále pak eh, řeknu něco o konsolidovaném akčním plánu, o prevenci a omezování ehm, eh, tuberkulózy a také jaké jsou klíčové výzvy výskytu TB v Rumunsku. Když se podíváme na tuberkulózu, tak ročně máme asi 8,8 milionů případů tuberkulózy ve světě a když eh, to srovnáte s, nebo eh, porovnáte s, na, s geografickou situací, toto je mapa, na kterou se díváme, Čína, Afrika, eh, jsou velké, eh, Evropa, Amerika malé. Celkem máme pouze eh, v Evropě 5 celkové zátěže tuberkulózou, ale nesmíme zapomínat, že máme 20 E, výskytu e, takzvané tuberkulózy, která je rezistentní e, vůči těm nejběžnějším léčivům a těžce léčitelná. V Evropě Máme poslední data, 380 tisíc nových případů tuberkulózy hlášených, 81 tisíc případů tuberkulózy rezistentních vůči běžným léčivům a bohužel 450 tisíc umrtí členové parlamentu obvykle jsou vždy překvapeni, když eh, jim říkáme, že v Evropě dochází ještě k úmrtí eh, na tu, z tuberkulózy. Eh, v oblasti úmrtnosti jsme nedosáhli cílu um, um, milénia, miléniových rozvojových cílů. Ty nej, Větší prioritní země jsou země bývalého Sovětského svazu, hm, Arménie, Azerbajdžán, Bělarus a další, ale pak eh, také některé evropské země. Eh, rozdíly jsou velké mezi jednotlivými zeměmi. Monako 1 na 100 tisíc případů, nejnižší výskyt už jsem řekl, že multirezistentní tuberkulóza je velký problém. Toto jsou eh, eh, data, která jsme získali. Eh, v některých případ zemích máme až 75% výskyt multirezistentní tuberkulózy a náklady na léčbu pacientů tohoto druhu jsou velmi vysoké. Tady máme průměr evropský a také průměr globální pak situace u nás je mnohem horší než jinde. Hlavní determinanty jsou eh, migrace, jak vidíte zde, Tady je vyjádřeno procento případů tuberkulózy v zemích, kde je to procento hlášeno. Ve většině západních zemí asi polovina případů se týká migrantů a to je příležitost ke zlepšení přeshraniční kontroly a péče o pacienty. Je to důležité u lidí, kteří se přesouvají ze země do e, země, aby ta péče byla průběžná. Další determinant je e, e, vězení. To jsou uvěznění lidé ve východní Evropě je velmi vysoký výskyt tuberkulózy eh, ve vězenských zařízení eh, a dokonce v evropských eh, zemích je 20krát vyšší výskyt tuberkulózy ve věznicích než mezi běžným obyvatelstvem. Je to tedy sociální problém. Jaká je reakce dosud? V roce 2007 Ministři eh, zdravotnictví, také finance, vnitra, justice se sešli a vydali společné prohlášení o boji proti eh, multirezistentní eh, tuberkulóze. Na základě toho pak vznikly různé národní akční plány. V loni jsme také schválili konsolidovaný akční plán k prevenci a mm, vymícení tuberkulózy. Má to jedno, je svůj um, rozpočet a časový harmonogram a chceme také zlepšit přístup k eh, léčbě tuberkulózy což není eh, zaručeno. Pokud to nebudeme řešit nyní, tak se výskyt multiresistentní tuberkulózy bude zvyšovat. Toto je srovnání Rumunska ve srovnání s EU a s těmi 53 eh, členskými státy eh, VHO. Mortality. Šokující skutečnost je eh, ta úmrtnost. V Rumunsku je šestkrát vyšší, pravděpodobnost úmrtí je šestkrát vyšší než v jiných evropských zemích. A další problém, který máme, je léčba. Léčba je velmi nákladná, A Samozřejmě globální fond pomohl k nastartování tohoto eh, projektu pro eh, řadu zemí, včetně Rumunska. Tento projekt má velmi malou kohortu eh, do 300 pacientů a léčba této kohorty je uspokojivá. 70 z nich bylo léčeno ale lidé mimo eh, eh, tuto kohortu eh, nemají dobrý přístup k léčbě. Pokud jde o očekávané úspěchy, vznikl v Rumunsku akční plán s pomocí ostatních členských států. My se tedy snažíme pomáhat Rumunsku a Rumunsko si na základě toho vytvořilo národní akční plán, ten byl schválen ministerstvem zdravotnictví a bude-li tento plán implementován, eh, tak eh, by se mu mělo podařit zvrátit 4500 eh, případů onemocnění a ušetřit 250, amerických, 250 milionů dolarů. Rád bych uzavřel prezentaci tímto obrázkem, který byl pořízen v Rumunsku s premiérem Rumunska uprostřed původně ředitel a bývalý komisař Dali a e, člen parlamentu Muso to bylo v době, kdy jsme tento akční plán rozjeli. E, je velmi důležité, aby nyní byl implementován. To je velmi důležité. Chci poděkovat všem i mým kolegům, kteří přispěli k této prezentaci a naší kanceláři. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji za tuto prezentaci. Byla velmi informativní. A dávám slovo zástupci komise. So, now we can start the Prosím. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Jmenuji se Jan Peller Pracuji v DG Europe Aid v Evropské komisi, který se zabývá příspěvkem Evropské unie do globálního fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii. Některé členské státy, jako je eh, v Belgie, Španělsko, Portugalsko a Itálie jsou zastoupeny v dozorčí radě a já bych chtěl eh, hovořit o tom, eh, jak eh, je možné zlepšit kontrolu boje proti tuberkulóze, zejména multiresistentní tuberkulóze v Evropě. Než to udělám, tak se vrátím do širšího pohledu a chtěl bych zjednodušeně říct, že je potřeba dobrý kontrolní plán a technickou kapacitu k jeho provedení, mít tedy přístup k technologii, ale také potřebujete implementovat to, co navrhujete dělat. A k tomu samozřejmě je potřeba mít dostatečné finanční zdroje, ale zejména v oblasti tuberkulózy a dalších eh, nemocí spojených s chudobou také musíte pracovat s obyvatelstvem nebo s určitými segmenty obyvatelstva, které jsou marginalizovány. A zejména v případě tuberkulózy to znamená, že je potřeba pracovat s velmi chudými lidmi, s vězni a také často s romskou populací, která je velmi náchylná k nákaze tuberkulózou. Také tedy potřebujete aby lidé, kteří tyto plány provádějí, nesli odpovědnost jak politickou, tak technickou. V Evropské unii máme různé podpůrné mechanismy k efektivní kontrole, zejména Jde o systém národní zdravotní péče, který organizuje kontrolní programy v různých členských státech Evropské unie a tak to je běžná praxe i v, růz, i v dalších vnějších politikách. Snažíme se angažovat země, se kterými spolupracujeme k tomu, aby vyčlenili dostatečné zdroje na kvalitní systém zdravotnictví přístupného všem. Na úrovni Evropské unie potom zejména země s vysoký, s vysokou mírou tuberkulózy, je potřeba zajistit přístup ke strukturálním fondům a také zřízení limitovanějších zdravotnických programů a také investice do výzkumu zdrojů a vytváření kapacit na boj proti těmto nemocím na úrovni jednotlivých států. Pokud jde o technickou podporu, Evropská unie samozřejmě nabízí Evropské centrum pro kontrolu nemocí ve Stockholmu, který, které v roce 2008 vyvinulo rámcový akční plán na boj proti tuberkulóze. Tam vytyčuje konkrétní programy na boj proti tuberkulózi a má rozpočet na technickou pomoc pro členské státy EU, které nesou zvláštní břímě tuberkulózy. Potom je tu několik programů financovaných z veřejného programu zdravotnictví. Potom tu máme samozřejmě Světovou zdravotnickou organizaci, což je přední eh, technická agentura, pokud jde o zdravotnictví a také přeshraniční spolupráce v oblasti eh, kontroly tuberkulózy a finance z globálního fondu. Ten globální fond byl založen iniciativou z roku 2001, z iniciativy eh, zemí G8, včetně Evropské komise, a byl zřízen eh, v reakci, jako okamžitá reakce na akutní potřebu léčby eh, tuberkulózy novými léčivy za dostupnou cenu a ten fond byl úžasně úspěšný v tom, že přinesl léčiva, která byla cenově nedostupná eh, chudým lidem, kteří je potřebovali na celém světě. Šlo tady o masivní solidaritu v obrovském měřítku. Dnes eh, globální fond eh, také vynakládá prostředky na boj proti HIV. Eh, Stále většina zdrojů jde na tuberkulózu, například ale 21% mezinárodních financí z tohoto fondu je vynakládána na HIV eh, zejména z americké prezidentské iniciativy a také asi 50 globálních financí jde na malárii. V případě eh, tuberkulózy jde o asi 82%, tedy téměř téměř celé množství. Globální fond zatím proplatil asi 19 miliard dolarů a Evropská unie do něj přispívá asi 54% prostředků. V současnosti Evropská komise poskytuje asi 110 eh, milionů ročně a celkem už poskytla 1 miliardu euro z Evropského rozvojového fondu a e, nástroji rozvojové spolupráce. Oba tyto nástroje jsou e, určeny k podpoře rozvojové pomoci e, zemím OECD a k tomu patří i závazek 7% HDP na rozvojovou spolupráci. Když se podíváme na jednotlivé dárce, tak Nejhlavnějším jsou Spojené státy, ale potom vidíme velké evropské země, vše, skoro všichni ostatní další dárci pocházejí z Evropy. Je to Francie, Německo, Velká Británie, dále tu vidíme Evropskou komisi. Ze začátku fondu přispívala významně i Itálie a Španělsko, ale v posledních letech už méně. Potom jsou tu země, které jsou velikostí malé, ale přispívají velkou částí svých zdrojů na rozvojovou pomoc. To je Nizozemí, Švédsko, Dánsko, Irsko, Lucembursko. Je tu tedy eh, finanční krize ve Světovém fondu? To záleží, jak se na to díváte jak už jsem říkal, e, nárůst e, proplácení od roku 2011, 2001, kdy byl vytvořen, byl úžasný, ale potom ten prudký pokles v proplacených částkách e, k chudým zemím na celém světě. Vrchol v roce 2010 nastal, když dosáhlo vrcholu 3 tisíc milionů amerických dolarů. Pak ovšem nastaly problémy s financováním a je zapotřebí e, reform. Došlo tedy k poklesu na 2,6 miliard euro dolarů v roce 2011, ale očekává se, že podpora znovu stoupne nad 3 miliardy a já doufám, že bude stoupat i nadále. A očekávám mírný nárůst v příštích dvou letech. Zdá se tedy, že finanční objem se vyrovnává a globální fond bude i nadále poskytovat každým rokem kolem 3 miliard amerických dolarů, ale rádi bychom, kdyby pokračoval ten masivní nárůst za posledních deset let, ale bylo by nerealistické ho očekávat v blízké budoucnosti. Nicméně rozhodně neexistuje žádná krize smyslu, která by ohrozila tok prostředků z globálního fondu. Tady vidíte rozložení mezi eh, různé nemoci. Jak vidíte, tak většina prostředků jde na HIV, potom 6,5 miliard dolarů na malárii. Tady vidíte kumulativní čísla 9,3 milionů lidí jsou na přímém pozorování a 270 milionů bylo, 270 milionům bylo poskytnuto léčivo proti malárii a 3,6 milionů lidí léčeno na AIDS z prostředku tohoto fondu. Celkový obraz je tedy dobrý. Tady vidíme ovšem, že pokrok je velice nerovnoměrný v různých zemích. V některých zemích pokračuje dobře, ale pak jsou tu země s pokrokem omezeným, zejména v Africe. Na ty je potřeba dále se soustředovat. Když se podíváme na příjemce grantů z Globálního fondu v EU, tak tady jsem vypsal pět zemí, které mají vysokou míru nákazy. Osvědčeným postupem v minulosti je, že jakmile země vstoupila do EU, tak požádala o pomoc z globálního fondu, takže Estonsko dostalo asi 10 milionů, pomoc byla ukončena v roce 2007. Rumunsko a Bulharsko ji stále aktivně čerpá a dostali už okolo 65 milionů a grant skončí v roce 2014, respektive 2015. Když si vezmeme podrobně tyto dvě země, tak v Bulharsku se zvýšil příděl národního rozpočtu z 9,1 na 9,8 za posledních 10 let a externí zdroje eh, na zdravotnictví se snížily z 1,9 prakticky na nulu. Existuje strategie proti tuberkulóze na příští tři roky v ceně 37,4 milionů dolarů a globální fond přispěje 5,2 miliony euro. Letos tedy vláda pokryje 60 eh, každoročních nákladů a tento podíl vzroste roku 2015 na 100%. To bude tehdy, kdy grant globálního fondu vyprší. Stejná strategie eh, probíhá v grantu pro HIV. I v Rumunsku byl zvýšen podíl eh, vládní účasti z 9,1 na 10,8 rozpočtu a vnější zdroje z 5,7 kles v roce 2000 eh, jsou zredukovány v roce 2009 prakticky na nulu. Existuje národní plán boje proti multiresistentní tuberkulóze byl vyvinut za spolupráce, za technické asistence VHO a ECDC a Globální fond do něj přispívá 3,7 milionů euro. A co je pozoruhodné, tak na společné návštěvě Evropského komisaře pro zdravotnictví a regionálního ředitele VHO pro eh, Evropu se Rumunsko ústy premiéra ne, nejen ministra zdravotnictví, ale přímo premiéra, zavázalo plně financovat eh, národní plán a převzít finanční závazky, které budou zbývat, až globální fond vyprší a eh, k posílení eh, systému zdravotnictví. To je úžasný závazek a ministr zdravotnictví v Rumunsku souhlasil s VHO a ECDC, že bude nadále pokračovat v těchto závazcích na dvou ročních následných návštěvách. Takže očekáváme značný pokrok v těchto dvou zemích. Děkuji vám moc krát. Nyní bych chtěl zahájit kolo otázek. Nejdříve kolega Manesku a pak další. Thanks, Chairman. pane předsedo. Domnívám se, že většina z vás již známou pozici k této věci. Jsem vděčen za tuto příležitost eh, vrhnout více světla na toto téma, na toto téma v Rumunsku. Rád bych poděkoval panu doktoru eh, Darovi za jeho velmi eh, realistickou a výstižnou prezentaci situace v Rumunsku. Snad bych eh, jenom zdůraznil některé z bodů, které již on sám uvedl a doplnil to další fakta a číselné údaje. Situace v Rumunsku může být nahlížena ze dvou perspektiv. Z jedné strany úspěšnost léčby činí asi 70%, jak jste to již uvedl, případů eh, v rámci kohorty globálního fondu a pouze 20% u případů eh, eh, mimo kohortu. Toto lze vysvětlit skutečnosti, že Prostřednictvím globálního fondu mají pacienti přístup k základním eh, léčivům, eh, multirezistentní eh, tuberkulózy, což jinak není k dispozici v zemi, a také hospitalizace a léčba je pod větší kontrolou a tudíž i výsledky se výrazně zlepšily. Na druhé straně 2. října 2012, jak jste již uvedl, Eh, rumunské ministerstvo zdravotnictví schválí, schválilo národní akční plán pro eh, multirezistentní eh, tuberkulózu s s ročním rozpočtem 5,75 milionů euro ročně a do roku 2015 se má výrazně zlepšit úspěšnost léčby oproti stávající, která je nižší než 20%. Rumunský eh, národní rozpočet na eh, eh, tuberkulózu činil 4 miliony eur a má se to navýšit na 5 milionů do roku, v roce 2013. Celkem by se mělo přidělit 5 milionů eur na ten národní akční plán plus dalších 5 milionů na boj proti multirezistentní tuberkulóze. To znamená, že v roce 2013 se ten celkový rozpočet eh, zdvojnásobí a bude činit 10 milionů. Ale je nutno vzít v potaz, že těch 5 milionů na multirezistentní tuberkulózu záleží nebo závisí také na odhlasování toho rozpočtu, odhlasování rozpočtu jako takového v letošním eh, roce. Pokud ten rozpočet neprojde, tak to znamená, že pouze 1 milion eur navíc bude k dispozici na multirezistentní tuberkulózu. Pokud jde o ten přechodný eh, finanční mechanismus, který by měl být nastartován 1. Eh, ledna 2013, získá Rumunsko 3,6 milionů eur na dva roky, to je 1,8 milionů ročně a eh, tyto fondy zajistí léčiva na, eh, pro 300 pacientů eh, trpících multirezistentní tuberkulózou eh, na rychlé intervence, na péči o osoby doma a na péči o lidi z venkova. Nutno také zaznamenat, že VHO odhaduje, že Rumunsko má asi 1500 pacientů trpících multirezistentní tuberkulózou, kteří ale jsou také případy, které nebyly eh, diagnostikovány. Eh, to znamená, eh, to číslo 1500 je relativní. VHO také říká, že Rumunsko musí vynaložit ročně 20 milionů eur na boj proti multirezistentní tuberkulóze, takže celkově, že podle stávající situace programu chybí Rumunsku asi 8,2 miliony eur ročně. A pokud ten rozpočet na multiresistentní tuberkulózu nebude schválen, tak pak nám bude chybět přes 13 milionů eh, ročně. A nyní mám několik otázek na eh, adresu komise. Chtěl bych se totiž zeptat, eh, zdali by komise mohla zvážit podporu Rumunsku a dalších zemí tím, že by požádala o revizi eh, kritérií eh, dostupnosti globálnímu, globálního fondu tím, že by snížila určité nároky na Rumunsko, kdyby bylo zajištěno například eh, respektive cestou eh, využití strukturálních fondů a eh, fondu, fondu soudržnosti a jaká opatření zvažujete k zajištění dalšího pokroku a k prevenci výskytu případů multirezistentní tuberkulózy v budoucnu a je, také jestli e, uvažujete o navýšení e, podpory globálního fondu nebo globálního fondu jako takového. A ještě jedna otázka, skrze jaké další kanály by mohla Evropská unie přispět k eh, financování tak, aby zabránila epidemii multiresistentní tuberkulózy v Evropě a aby také přispěla k eh, výzkumu a vědě v této oblasti. A také bych měl otázku na pana doktora Daru. Zdali počítá ještě s dalšími řešeními pro eh, zacelení nebo pro zajištění finančních prostředků, které eh, Rumunsko nemá a eh, jak zajistit eh, nebo jak se obránit před šířením, přeshraničním šířením tuberkulózy z Rumunska. Ano, děkuji moc krát. Děkuji. Všude v univerzitách a univerzitních spisech vědci i profesoři medicíny říkají, že je lepší eh, dělat prevenci než léčit. A proto bych od obou pánů chtěla vědět, jak se postupuje ohledně těchto nemocí, tedy jak se předávají informace, a to se týká především AIDS, čili jakou máme možnost možnost prevence. Existují takové nemoci, které se eh, vyplývají nejenom z volného pohybu osob, ale také ze způsobu života eh, určitých osob. Tuberkulóza je z pravidla nemoc spojená s podvýživou. To zase vyplývá z toho, že dané osoby se eh, nedostatečně či špatně eh, živí. Existují také určité studie, které ukazují, že v Evropě eh, existuje podvyživená podvěžované obyvatelstvo v souvislosti s krizí. E, Říkal jste, že míra těchto nemocí v Evropě klesá, ale v souvislosti s krizí může zase nastat to, že se tyto nemoci budou týkat většího okruhu obyvatel. E, Pochopila jsem, že mnohé prostředky jsou využívány pro léky či jiné přípravky i na prevenci e, onemocnění, jako je HIV HIV a tuberkulóza. Ale samozřejmě, že existují i zvláštní podmínky pro eh, případ eh, multiresistentní tuberkulózy. Z tohoto fondu jsou také používány prostředky pro výzkum, tak aby bylo možné na trh přinést nové léčivé přípravky. Další bod. Již jste ve své prezentaci řekl mnohé, ale neřekl jste toto. Víme, že Světový globální fond se zabývá také malárií. Já jsem v jedné lékařské časopise z USA četla, že existuje nový prostředek proti malárii vynalezený v USA. Počet samčích zvířat se však snižuje a je obtížné potom e, plození. Již byly takovéto přípravky použity? E, jsou zde údajně dobré výsledky, ale já bych chtěla vědět, zda takovéto novinky jsou také k dispozici v Evropě, či zda je možné kontaktovat e, daná střediska. Možná, že je to ale patentově chráněný prostředek. Ráda bych to však věděla. Děkuji. Pan doktor Dara. Uh, actually, uh, Pokud jde o otázku financování, tak o tom můžeme diskutovat uh, později s komisí, ne už tolik z vládní strany, ale jak jste říkal, je tady určitá mezera. A když ji nezafinancujeme teď, tak za pár let ji budeme muset zafinancovat mnohem větší částkou. Každý, kdo se zabývá eh, tuberkulózou a multirezistentní tuberkulózou, ví, že tomu tak je a to je zpráva, kterou musíme včas předat, abychom dostali tuberkulózu pod kontrolu, než bude příliš pozdě. Pokud jde o přeshraniční pohyb, to jste zmínili velice důležitý problém. Bohužel neexistuje žádný eh, kontrolní mechanismus pohybu mezi jednotlivými zeměmi. Když se někdo přesune z jedné země do druhé, tak neexistuje neexistuje žádné sledování takových pacientů. Máme tu eh, samozřejmě manažery kontrolních programů a ministry zdravotnictví, kteří vydávají balíčky eh, pro kontrolu pohybu tuberkulózy přes hranice, ale to jsou dokumenty, které je teprve třeba implementovat. A pokud jde o implementaci, tak to naráží na právní problémy a také na finanční problémy. Když člověk přejede z jedné země do druhé, tak kdo bude platit léčebné výlohy? Jsou tu určité příklady z jiných částí světa, například eh, existuje přeshraniční kontrola mezi USA a Mexikem, ale v Evropě eh, je ta situace mnohem horší. pokud jde o ten sociální faktor, moc vám děkuji za to, že jste to zmínili, to je velice důležitý aspekt. Máme tu určité faktory, které se liší v rámci jednotlivých zemí? A tuberkulóza se nevyskytuje pouze u těch nejchudších vrstev. To je takový mýtus z minulosti, že tuberkulóza je pouze mezi vězni. Ne, to není pravda. Každý může chytit tuberkulózu, stačí se nadýchat bakterií. A značná část populace vlastně je už eh, infikovaná, pouze se neprojeví. A samozřejmě po, při správné výživě eh, se nemůže stát, že se vyvine v aktivní formu. Ale samozřejmě je potřeba posílit ten sociálně-ekonomický faktor, protože ten je zásadní pro tuberkulózu a také sociálně ekonomická situace pacientů. Ohledně těch nových nástrojů, ano, my je zoufale potřebujeme, současné vakcíny nejsou dostatečně účinné, jsou účinné pouze u těžkých případů tuberkulózy u dětí. Byly provedeny určité studie a klinické pokusy, a doufáme, že v budoucnosti dostaneme novou vakcínu, ale nestane se to ve dvou ani třech příštích letech, protože nejprve musíme vidět nějaký dopad. Slibnější jsou nová léčiva, protože už to máme pacienty rezistentní na současná léčiva ale otázka je, jaké jsou faktory, které vedou k rezistenci vůči lékům. Musíme tedy zajistit, aby systém zdravotnictví podporoval všemožnými způsoby pacienty k tomu, aby dostali správnou léčbu. Potřebujeme tedy další výzkum a vývoj jednoznačně. A to je přesně ta oblast, kdy může přispět Evropská unie. Děkuji, komise, prosím. Děkuji. Já bych rád mluvil o financování. Jak můžeme financovat kontrolu tuberkulózy v Evropské unii? Evropská unie je nejspíše nejlepší místo na světě, kde mít tuberkulózu, protože je tu nejvíce možností financování. Primární odpovědnost pro organi- za organizaci zdravotnictví nese členský stát existují dlouhodobé strategie, udržitelné finanční plány a polit, politická vůle vyčlenit zdroje na určité priority a zásahy, které jsou definovány a existuje tu mnoho příležitost získat financování z Evropské unie, kterých je možno využít k podpoře takovýchto financování. Jsou tu strukturální regionální fondy, to je patrně největší zdroj příležitostí, to jsou masivní částky, které jsou tam k dispozici. Podle analýzy eh, plán, investičních plánů do zdravotnictví za posledních pět let eh, pouze eh, 1,5 částky dostupných ve strukturálních fondech byla využita. A to se týká přímých investic do zdravotnictví, například do infrastruktury, také nepřímých investic, které tedy do jiných sektorů, které mají příznivý dopad na zdraví, jako je zaměstnanost nebo trh. A stejně tak širší dopady na potenciální eh, sociální prostředí. Takže existuje možnost využít těchto strukturálních fondů, ale je na té dotyčné zemi, aby požádala. Pak jsou tu další možnosti. Eh, na veřejný zdravotnický program, ten může být eh, využit eh, specificky. Samozřejmě tam ale nemůžete očekávat velké částky, asi 50 milionů. Ale samozřejmě můžete očekávat technickou spolupráci, výměnu osvědčených postupů, sdílení informací, technickou asistenci a finanční podporu eh, od ECDC. A také existují pracovní skupiny eh, zdravotnických odborníků, kde se mohou experti z jednotlivých zemí vzájemně podporovat a vyměňovat informace. Pak tu máme eh, rámcový plán FP7, který se bude zabývat nemocemi spojenými s chudobou, zejména tuberkulózou a většina e, peněz jde evropským výzkumným organizacím. Ale toto financování se zakládá na e, jednotlivých návrzích. To byla celková situace s financováním, pak tu byla konkrétní otázka na globální fond jestli se plánuje nějaká změna. V současnosti se komise zavázala e, přispět do něj 330 milionů eur za příští tři roky. K tomu jsme tedy zavázáni, ale potom v dalším víceletém finančním rádci počínaje rokem 2014 Samozřejmě bude příspěvek komise zásadně záviset na konečné podobě víceletého finančního rámce. Nicméně fondy nebo finance, které eh, putují z Evropské unie do globálního fondu, jsou vyčleněny oficiálně jakožto rozvojová pomoc, která může jít pouze do zemí z určitého seznamu eh, definovaný, definovaném OECD a ten nezahrnuje členské státy Evropské unie. Takže máme potíže ospravedlňovat eh, Evropskému parlamentu využívání eh, těchto financí eh, v Evropské unii a ne v rozvojových zemích, pro které je určen. Při aplikaci naší současné rozvojové politiky leží hlavní ohnisko zájmu u nejchudších zemí a globální fond eh, dobře pro nás eh, přijal model, který eh, flexibilněji podporuje různé země, ale stále klade prioritu na nejchudší země s nejvyšší mírou nemocnosti a s nejvyšší mírou chudoby. To znamená, že dojde k redukci relativního financování globálního fondu eh, pro země s vyššími a středními příjmy, menší mírou výskytu nemocí, než eh, jsou ty nejchudší, kde je situace nejhorší. A to znamená méně relativního objemu prostředků pro východní Evropu a pro Ameriku. Musíme tedy pochopit tuto situaci, ale stále musíme vidět, že je potřeba investovat do kontroly tuberkulózy a HIV eh, mimo hranice EU. Není to jen otázka solidarity, ale musíme to dělat ve svém vlastním zájmu, protože HIV i tuberkulóza eh, jsou nemoci, které Evropa v podstatě dováží eh, od svých východních sousedů. Takže v našem zájmu bychom měli investovat zdroje do kontroly těchto nemocí ve východní Evropě. Globální fond nicméně se zaměřuje na ty zemi, které si nemohou dovolit eh, poskytnout tyto služby sami a do mnohem menší míry by měl financovat také ty země, které jsou na tom lépe. Stále máme příležitost přesvědčit vlády, aby to přijali za svou vlastní prioritu. Tento boj proti nemocem a to prostřednictvím finanční i technické podpory. Myslím si, že k tomu máme patřičné instrumenty na evropské úrovni, jak v oblasti vnitřní, tak vnější politiky, ale tyto nástroje je třeba lépe využívat v dialogu s členskými státy i s našimi sousedními státy. Děkuji. Děkuji vám moc krát. Tím jsme se dostali k závěru této otázky a e, tohoto tématu. Já bych chtěl srdečně poděkovat panu doktoru Darovi a také zástupci komise za příspěvek. Zdůraznil jste, jaký tlak e, je v této Eh, tématice. Zmínil jste však závěrečně, že všechno stojí určité peníze a o to půjde v následujících týdnech a měsících, abychom získali vhodné financování našich témat, abychom mohli bojovat proti situacím ohrožujícím zdraví. Musíme o to bojovat velmi tvrdě a doufáme ve vaši podporu. Děkuji vám za tuto debatu. Nyní se dostáváme k následujícímu bodu a to je prováděcí akt o krmivech a potravinách a pocházejících z Japonska v návaznosti na havárii v elektrárně Fukushima. Máme hodinu 20 ještě k dispozici. Máme eh, k dispozici také všechny tlumočené jazyky, včetně Chorvatska. A dnes tedy bude hovořit kolegyně Rivazi k tomuto tématu. Prosím, abyste zahájila svou prezentaci. Merci, monsieur le président. Et... Děkuji, pane předsedo. Je mi eh, líto, to eh, také eh, chorvatských tlumočníků, protože dnes budu hovořit francouzsky. Já se budu snažit hovořit o tom, co je podstatné. Jménem zelené skupiny bych chtěla eh, vyjádřit určitou námitku vůči prováděcímu aktu ohledně krmiv a potravin z Japonska v návaznosti na havárii v elektrárně Fukushima. To je dnešní téma. Mám základní eh, námitku ohledně formy i obsahu. Eh, co do obsahu eh, nechceme akceptovat, aby byl omezen objem vzorků na pouze několik produktů z 11 provincií a prefektur, které jsou v seznamu číslo 4 návrhu nařízení. Experti, kteří nám pomáhali, se vyjádřili zcela jasně ohledně eh, nejistoty eh, dovážených eh, produktů z Japonska po případě ve Fukušině. Eh, opět eh, není možné vyloučit další radioaktivní emise do ovzduší a proto není možné eh, zrušit otázku vzorkování dovážených produktů z Japonska. Je velmi důležité všechny produkty, které by mohly být kontaminovány, kontrolovat na radioaktivitu produktů eh, a také sledovat eh, potenciální kontaminaci těchto produktů. Vzhledem k instabilitě reaktoru v Fukushimě nemůžeme snížit ani frekvenci kontrol či podávání zpráv komisi. Vychází se z článku 53 nařízení z roku 2012, kde jsou také stanoveny základní zásady ohledně bezpečnosti potravin. Tento článek článek zavazuje eh, především komisi k tomu, aby přijala veškerá opatření na prevenci eh, ochrany zdraví jak zvířat, tak lidí. Návrh komise by snižoval eh, úroveň ochrany zdraví a komise by tak překročila své výkonné kompetence kompetence ohledně formy. To je má druhá námitka kterou formuluji jménem eh, evropských ekologistů, eh, se týká eh, určité technické záležitosti a já doufám, že na tuto technickou otázku také dostanu konkrétní odpověď. Prováděcí akt v článku 5 nařízení 182 z roku 2011 a článek 11 eh, dává Evropskému parlamentu možnost sdělit komisi, aby eh, prováděcí akt byl odmítnut. Komise musí revidovat prováděcí nařízení eh, v souladu s námitkami Evropského parlamentu. Parlament a rada musí být informována o tom, zda eh, budou návrhy staženy. Evropský parlament však neměl možnost reagovat ani vyjádřit námitky k prováděcímu eh, aktu dle článku 11. Parlament neměl čas zareagovat na návrh z 12.10. a 17. října toto bylo přijato členskými státy. Je tedy nemožné že tento postup byl přijat. Není to akceptovatelné. A proto prosím, abyste nás informovali o následujících eh, postupech a eh, informovali o tom, jak budete reagovat na naše námitky z dnešního dne. Děkuji vám. Děkuji. Mal Průběžně to bylo stále hlasitější, nyní je to zase eh, stíšeno a eh, nyní bych chtěl v normální hlasitosti eh, si vyslechnout odpověď komise. Oui, merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo. I já nedám tolik práce chorvatským tlumočníkům. Chci však říci, že jsme se nacházeli v takové právní situaci, kde předcházející nařízení eh, končilo svou platnost k prvnímu listopadu tohoto roku. Pokud by komise eh, neuchopila iniciativu před tímto termínem, pak by ona předcházející nařízení eh, ztratila platnost a neměli bychom žádnou možnost kontroly ani na vstupu eh, či použití produktů z Japonska. To znamená, že bez jakékoliv organizované kontroly by bylo možné tyto produkty ty dovážet. Chtěli jsme však tyto situace řešit, tedy situaci, kdybychom neměli žádnou kontrolu. Proto jsme diskutovali s japonskými orgány, eh, které samozřejmě chtěli eh, poněkud eh, uvolnit tyto kontroly a také jsme čekali na poslední výsledky Eh, poslední úrody eh, potravin, především rýže, ovoce a zeleniny. Eh, to probíhalo v létě. A právě proto skutečně jsme předložili návrh rozhodnutí parlamentu 10. října bylo to projednáno ve výboru a přijato potom 26.10., tedy před 1. listopadem. V rámci této revize předcházející eh, úpravy jsme chtěli přijmout velmi opatrný, eh, ale přiměřený eh, přístup. Tedy chtěli jsme ponechat eh, vysokou úroveň ochrany evropských spotřebitelů v souvislosti s dovozem japonských produktů. Samozřejmě, že ale to nemos, nemohu říkat já samozřejmě, ale že situace s reaktory ve Fukushimě eh, může být považována, že je kontrolována, ale také, že není kontrolována. Tedy nikdo nemůže říci, zdá se v budoucnosti situace zlepší nebo zhorší. Eh, bohužel eh, nám to situace neumožňuje a japonské orgány nám říkají, že vše je pod kontrolou. A Dále nám také prokázali na základě mnoha testů, že situaci berou vážně. Od prvního třetí japonské orgány udělali víc jak 300 tisíc testů nejrůznějších potravin vyráběných v různých prefekturách a především v prefektuře Fukushimi. Od od začátku roku 2011 eh, jich předložili na 165 tisíc, to znamená, že eh, ta úroveň kontrol potravin je vysoká. Eh, týká se to samozřejmě jejich vlastních produktů, ale také produktů určených na vývoz. Jistě víte, že musí provádět tyto kontroly před vývozem z těchto 12 prefektur na seznamu. Členské státy tedy na vstupu od 11.3. provedlo asi 3000 testů jako doplnění těch japonských testů před vývozem. Ale jenom v červnu 2011, tedy před rokem Francie objevila dvě dodávky čaje, který byl kontaminován, ale od té doby eh, již nic takového se neobjevilo. Členské státy eh, vykázaly pozitivní výsledky exportovaných produktů. To znamená, že skutečně legitimně můžeme důvěřovat těm zárukám a výsledkům testů japonských orgánů. V tom novém opatření je pravda určitá změna ve srovnání s tou předcházející situací, především v případě dvou prefektur. Tam jsme snížili počet kontrol, ale v jedné prefektuře se to dále týká eh, hub a jiných produktů, především tedy hub, protože tam radioaktivní částice jsou velmi rychle vstřebávány. Co se týče prefektury Fukushima, tam jsme ponechali eh, opatření, která existovala již předtím a eh, proto se testovaly všechny potraviny, vyjma alkoholu pro případ všech potravin, tedy kontroly probíhají v devíti ostatních prefekturách, takže celkem je jich dvanáct. V těch devíti ostatních prefekturách jsme, pravda, eh, přijali seznam 41 produktů a to ve srovnání s tou situací, kdy se kontrolovaly všechny potraviny, ale tento seznam 41 potravin, které se mají kontrolovat na japonské úrovni před eh, vývozem, se jedná jedná o vývoz především do zemí EU, ale nejsou tam produkty s krátkou životností, jako například zelenina, saláty, které mají životnost dva, tři nebo čtyři měsíce, u kterých víme, že byly vypěstovány v zónách, které nebyly kontaminovány, eh, takže není důvod, aby byly kontaminovány, protože také nedostali eh, žádnou dávku radioaktivity eh, z března, jelikož také jejich období pěstování je velmi krátké. Takže tyto produkty jsme nezahrnuli do tohoto seznamu. Přesto však máme seznam 41 produktů, které se kontrolují. Dále jsme také nechali 5% frekvenci eh, kontrol, to se týká všech prefektur. A domníváme se, že je nezbytné ponechat eh, další úroveň kontrol, ještě navíc k tomu, co se dělá na úrovni japonských orgánů. Kromě O něch dvou zásilek čaje z června 2011 členské státy nezjistily žádné pozitivní výsledky kontaminace. Schrnuto. Můžeme tedy říci, že jsme přijali opatření přiměřené, adaptované situaci a také zlepšení situace v, Japon- v Japonsku. E, nedotkli jsme se nijak norem a zcela jistě víte, že jsme převzali japonské normy, které byly mnohem přísnější než evropské normy. které u nás platí od Černobylu. E, Jap- japonské orgány přijaly, a již jsme o tom zde diskutovali, velmi přesná, přísná opatření. Eh, proto, abych odpověděl na vaši druhou otázku, eh, se domnívám, že jsme nepřekročili naše kompetence. V rámci článku 53 jsme ponechali nejvýznamnější opatření, přizpůsobili jsme to situaci eh, vzhledem k nehodě před rokem a půl, ale je zcela jasné, že když eh, by reaktor se dostal do fáze fúze eh, nebo opět kontaminoval dané regiony, tak okamžitě přijmeme přiměřená opatření což znamená, že eh, nežijeme v nejistotě, žijeme v současnosti a máme schopnost zareagovat během 24 hodin. Můžeme legislativu přizpůsobit nové situaci. Pokud by došlo k nové kontaminaci eh, na základě eh, určité nehody v tomto reaktoru, tak mohu, můžeme rychle zareagovat. Takže jsme se přizpůsobili situaci, a kromě toho, eh, ta stará opatření končila k prvnímu listopadu. My jsme nepřekročili naše kompetence, ale snažili jsme se přizpůsobit dané situaci. Eh, tolik, mm, pane předsedo, má odpověď v tomto okamžiku. Děkuji, pane Puli. Tím pádem jsme dospěli ke konci eh, pořadu dnešního jednání a mohu pouze říci, že přeji kolegyním zbylým hezký večer a také zástupcům komise. Příští schůze se koná 17. a 18. prosince zde v Bruselu a chci eh, všechny kolegyně pozvat, ale kolegové se mohou dostavit také. 17. prosince v pondělí ve 20 hodin eh, na malé eh, přijetí výboru Envy před eh, vánočními svátky. Bude tam i pohoštění, tak, abychom společně oslavili konec tohoto roku. Doufám, že se zúčastní co nejvíc kolegů v pondělí 17. ve 20 hodin. Tím pádem končím, uzavírám schůzi a přeji vám všem hezký večer a šťastnou cestu domů.